Right, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Dámy a pánové, kolegové, už je 9 minut po třetí hodině, takže bych opravdu rád zahájil dnešní jednání. Na eh, První bod na eh, pořadu jednání je o přijetí, takže já jej přijímám, pokud nejsou námitky. Dvojka sdělení předsedy, nemám nic, co bych vám chtěl sdělit. Takže můžeme přejít k bodu 3, což je schválení zápisů ze schůzí. Pokud nebudete mít připomínky do konce tohoto zasedání, tak eh, zápis ze schůze 13. února bude schválen. Nyní bych rád přivítal čestné hosty, které jsem pozval na dnešní jednání. Eh, chvíli jsem se s nima setkal před tímto zasedání v eh, místnosti protokol, takže je mi opravdu velkou ctí, že zde mohu přivítat na zasedání našeho výboru eh, předsedu etiopského parlamentu pana Abadula Gemedu. Doprovází jej předseda výboru pro zahraniční věci etiopského parlamentu, pan Dabates Sfaj. Etiopia je náš eh, velmi důležitý partner pro Evropskou unii, je také členem eh, parlamentního zhromáždění a eh, oni se zajímají o to, jak zasedá výbor zahraničních věcí v Evropském parlamentu, proto jsme je pozvali. A nyní nás čeká bod 4, což je dopad rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Rada versus Front Polisary o obchodních vztazích EU a spolupráci s Marokem. Pro tento bod přiví, eh, vítám i eh, kolegy z výboru INTA. Máme zde tedy společné zasedání našich výborů. Vítejte všichni na toto společné zasedání. Eh, vítám tři řečníky. Pan Vincent Pike, pan Jost Kote, který je zástupcem ředitele na DG Trade a pan Antonis, Kastris který zodpovídá za bezpečnost a obchod na DG Taxot. Jak všichni víte, Maroko eh, má jeden z nejvyvinutějších vztahů s Evropskou unii. Je to jeden z našich nejdůležitějších partnerů v jižním sousedství, ale také v rámci jiných oblastí spolupráce, jako je například boj proti terorismu a migrace. Eh, je velmi důležité, aby tento, eh, toto partnerství se vyvíjelo samozřejmě také v rámci mezi respektování mezinárodního zákona. Takže já dám slovo prvnímu řečníkovi, eh, který načrtne směr ku předu. Pan Lange představí pana Korteho a potom pan Kastus Janakis, který tedy bude hovořit spíše tedy o zemědělských produktech a obchodu. Eh, budeme tedy hovořit o obou aspektech naší, našich vztahů s Marokem. Pan Piké má slovo. Proč nesedíte mezi námi? Dobrá, zůstaňte, kde jste. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem rád, že jsem zde. Jsem rád, že, zde, že jsou zde tady výbory AFET a INTA, že zde taky máme eh, vnější službu a zástupce Evropské komise, kteří sedí tady eh, eh, poblíž vedle mě, i když většinou se dávají v jiných řadách. Nejprve tedy se vrátím k úvodnímu briefingu, který dostal výbor AFEKT na, na začátku eh, ledna eh, od eh, zástupce pro region MENA. Tento briefing byl tedy předložen velmi rychle po té, co byl oznámen tento rozsudek. K tomuto rozsudku 21. prosince odvolací soudce k tomuto pří, případu, tedy o spolupráci EU z Maroka v oblasti zemědělství, ehm, se tedy eh, podpořil eh, původní rozsudek k této dohodě. Takže ta zemědělská eh, dohoda a vlastně Mm, rozhodnutí rady v tomto smyslu i nadále je platná. Soud také rozhodl, že dohoda, která tedy neexplicitně se týkala západní Sahary, nemůže, nemůžeme tedy eh, právně eh, vykládat jako dohodu, která pokrývá toto území. A to je velmi citlivá otázka, velmi komplikovaná otázka. Opravdu je to klíčový partner Evropské unie na jihu hranic. Takže musíme respektovat tento rozsudek, ale zároveň to musíme udělat způsobem, který zachovává naše celkové vztahy s Marokem. Zde tedy ve hře politické zájmy, ale samozřejmě také hospodářské zájmy a kromě toho potřebujeme Maroka jako partnera v řadě klíčových otázek, jako je bezpečnost, regionální stabilita, boj proti terorismu a migrace. Za poslední rok a půl, kdy probíhal eh, soudní proces, došlo k určitému poklesu v aktivitách eh, eh, mezi, těmito, mezi našimi zeměmi, tedy vlastně, které se pojily i s tímto sporem. Nyní je v našem zájmu, aby už jsme se opravdu vyhnuli jakémukoliv eh, vlastně rozrušování situace v oblasti západní Sahary. Určitě by nám mělo jít o to, abychom podpořili obnovení eh, mírového procesu OSN. Jsme v kontaktu s marockými eh, orgány, vlastně, a to už ve chvíli, kdy byl ohlášen rozsudek tady tedy nejde už o to, zda se tedy budeme mm, řídit tím rozsudkem, ale eh, kdy eh, Samozřejmě velmi důležitý je teď mírový proces eh, v, s pomoc, za pomoci OSN v, v oblasti západní Sahary, který tady nesmí být spochybněn. Eh, určitě bychom neměli tedy nějak obhajovat eh, pozici Polisária, ale eh, jakékoliv řešení bude vyžadovat úzkou spolupráci ze strany Maroka. A tady vlastně jde jak o politickou, tak technickou spolupráci, takže musíme opravdu citlivě přistupovat k jejich stanoviskům. V tuto chvíli máme příležitost k dialogu. Také proběhlo společné prohlášení ze strany paní Mogheriniové a marockého zahraničního ministra. Oni oba se tedy vyjádřili k tomu, že e, je ochota k dialogu e, tohoto, e, této příležitosti, tedy musíme opravdu využít a musí se do toho zapojit Evropský parlament. Kromě toho na nás také tlačí reálná ekonomika, protože ekonomičtí operátoři potřebují vědět, jak jsou na tom a máme zprávy o tom, že právní situace v tuto chvíli ovlivňuje obchod, a to nejenom s západní Saharou, ale vlastně s celým Marokem. Ovlivňuje to tedy společnosti, marocké společnosti, ale také evropské společnosti. A to ovlivňuje samozřejmě také e, živobytí e, jednotlivých lidí. E, kromě toho ještě probíhají dva další soudní procesy o dalších dvou eh, tedy bilaterálních vztazích s Marokem. Takže co to znamená pro to, jak postoupíme ku předu? Jakékoliv řešení v té oblasti zemědělství se musí snažit předpokládat eh, pravděpodobný výsledek, eh, jaký bude pravděpodobný rozsudek v těchto dvou případech. Takže, jak už jsem říkal, máme tedy ty um, takové kontakty na technické úrovni s Marokem, ale kromě toho také proběhlo, eh, proběhla návštěva um, um, ministra zahraničních věcí v EU, eh, e tedy ze strany Maroka a vlastně ukazuje se, že obě strany uznávají, že musíme respektovat eh, dokumenty, obě strany se shodují na tom, že je potřeba zachovat a udržovat tyto vztahy. Obě strany si tedy přejí zachovat tradiční obchod s se zahraniční Saharou. Tady vlastně jde tedy o zachování kontinuity, o zabránění tomu, aby došlo k nějakému narušení obchodu, které by jistě nebylo v zájmu e, tamních obyvatel. Na základě toho Evropská komise tedy spolu s e, vnější službou připravila jakési řešení eh, nebo nápravu toho, co prý chybí v tom rozsudku. A to je řádný právní základ pro uplatňování tarifních eh, preferencí pro eh, produkty, které pochází ze západní Sahary. A to tedy bude vyžadovat nějaký, nějaké, nějakou novelizaci této dohody o zemědělství. musíme se také zajímat o odůvodnění toho rozsudku. Eh, soudci eh, zmiňují eh, různé aspekty a kritéria, jako je například nejlepší způsob pro zajištění konzultací osob, kterých se to týká a nejlepší způsob, jak zajistit, že to opatření bude sloužit lidem a kromě toho také zajistit, že ta opatření a jejich dopad je udržitelný, co se týče tedy přírodních zdrojů. Za druhé, naše, respektová, naše tedy, ne, náš přístup respektuje nejenom ten rozsudek, ale i mezinárodní právo a rozhodnutí eh, Bezpečnostní rady OSN o západní Sahaře. Takže jakékoliv řešení musí být kompatibilní s mírovým procesem a nesmí ovlivňovat eh, výsledek tohoto procesu. Eh, jde tady spíše o to, abychom napomohli tomu, že ten proces bude obnoven. Takže v souladu s tím rozsudkem náš přístup eh, bude žádat o ustanovení řádné právní základny pro ty tarifní preference a to by zachovalo historické mm, obchodní toky, tak jak vznikly v, eh, přes eh, dlouhá období a nenechá oblast západní Sahary v jakémsi právním vaku. To je samozřejmě v zájmu tamních obyvatel a je to také v zájmu obchodních vztahů mezi EU a Marokem. A na závěr, to je velmi důležité, náš přístup bude kompatibilní s mírovým procesem OSN a umožní eh, jeho znovu zača- eh, obnovení. So you give us... Děkuji. Poskytl jste nám vysvětlení o rozhodnutí soudu a proč představa, a to představa o strategickém stavu Maroka a EU. A náš konkrétní zájem je právě o to a nyní, tedy po vašem úvodu, bychom potřebovali určitou orientaci, jak vnímat rozhodnutí soudu. Co to v praxi znamená? A hlavně tedy, aby to nemělo žádný negativní dopad na obchod mezi EU a Marokem a Marokem a západní Saharou. Pokud jde o rozhodnutí soudu. Prozatím neexistuje zákaz dovozu zboží ze západní Sahary a legálně e, vlastně toto zboží nemůže využívat e, veškeré preference a výhody z bilaterální dohody EU-Maroko. Jak tedy postupovat? Pan To je náměstkem ředitele na DG Trade. Dávám mu slovo na sedm minut. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi navázat na to, co jste řekl. Zdůraznil jste významný obchodní vztah, který existuje mezi Marokem a Evropskou unii. A já jsem si připravil několik číselných údajů, abych to zdůraznil. Evropská unie je zdaleka nejvýznamnějším obchodním partnerem Maroka. Představuje 55,7 obchodu v roce 2016 a 61 marockého exportu směřovalo do Evropské unie. 52 dovozů bylo z EU. Takže to je významný vztah a celková hodnota obchodu v roce 2016 mezi námi a nimi bylo přibližně 34,6 miliard euro. A to je pouze zboží, pokud doplníme služby, tak máme částku 8,6 miliard v roce 2016. Takže je to intenzivní a důležitý vztah politicky, ale také, jak bylo Vincentem Piqué zdůrazněno, ale také obchodně. A Maroko učinilo velký pokrok v oblasti konvergence v oblasti předpisů s Evropskou unii. A to je jeden z důvodů, proč bylo rozhodnuto Evropskou unii, že Maroko bude první zemí, se kterou uzavřeme a vyjednáme tedy hlubokou dohodu, nebo tedy globální a prohlubenou dohodu o volném obchodu. Ta jednání začala v roce 2013, došlo k významnému pokroku ve všech otázkách a teď samozřejmě nejen důsledkem rozsudku Evropského soudního dvora, ale také z řady dalších důvodů tato jednání se vlastně zastavila. A je zřejmé, že bez řešení právních otázek, o kterých jsme zde dnes jednali a budeme jednat, bude těžké pokračovat v těchto jednáních. A to je také důvod, proč je klíčové, aby obě strany, a to znamená se na Evropskou unii, ale také Maroko, učinilo nezbytné úsilí, aby se toto vyřešilo. Samozřejmě v souladu s rozsudkem soudu tak jak jasně řekl zástupce e SVČ. Jak řekl Vincent, rozhodnutí soudního dvora z prosince o odvolání potvrdilo platnost rozhodnutí rady schválit zemědělskou dohodu s Marokem. A to je svým způsobem dobrá zpráva, ale také to významně vysvětluje situaci, která se týká západní Sahary. A my spolu s komisí a s dalšími institucemi EU musíme také mít na zřeteli. V minulosti zboží ze západní Sahary bylo de facto pokryto zemědělskou dohodou. A ESD vysvětlil, že to už není dále možné. A soud potvrdil, že Evropská unie může mít dohodu s Marokem, pokrývající západní Saharu, ale to se musí stát výslovně s přihlednutím k některým skutečnostem, jako je udržitelnost a prospěch pro místní obyvatelstvo. A jak Vincent zdůraznil, kontakty na technické úrovni už začaly s Marokem, abychom připravili vzájemně přijatelnou cestu ku předu. A pro nás je zásadní, že nechceme naručit obchod s, výz, s významným partnerem. A Maroko je takovým významným partnerem. Je také pravdou, že dnes neexistuje zákaz dovozu ze západní Sahary. Účinky rozsudku jsou takové, že zboží může být dováženo do Evropské unie, ale nemůže už využívat preferenční režim, který je zapracován do zemědělské dohody. A konečně, pane předsedo, chtěl bych zopakovat, že tato otázka není důležitá pro obchod jenom, ale má také dopad na širší bilaterální vztahy mezi Evropskou unii a Marokem. A bez řešení této otázky není příliš pravděpodobné, že jednání o globální prohloubené dohodě o volném chodu budou pokračovat v blízké době. Děkuji. Upřímně za to, já jsem zatím nezaznamenal to řešení, možná mi něco uniklo, a samozřejmě povedeme diskusi a z toho budeme vycházet. Za druhé, za komisi dám slovo eh, řediteli DG Taxud, panu Kastris Janachisovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vincent Piquet a Juskorte již zdůraznili eh, závazek SVČ a komise při naplňování rozhodnutí ESD. Pokud hovořím z celního pohledu, čelíme rozhodnutí, které upravuje, že podle současného právního rámce člen, celní orgány členských států musí zajistit, že zboží, které pochází ze západní Sahary, nebude dostat preferenční režim, když vstupuje do EU. Někdo si může myslet, že rozhodnutí soudu předpokládá, že EU nemůže obchodovat se západní Saharou. A tady to je třeba říci jasně. Tak to vůbec není. Dovozy do EU ze západní Sahary jsou naprosto legální. Neexistuje žádný zákaz obchodování. Ale soud pouze rozhodl, že není právní základ pro praxi minulých let, podle níž dovozy z části západní Sahary, která je de facto pod jurisdikcí Maroka, bylo považováno za dovozy, které spadají do asociační dohody EU-Maroko. Což znamená, že od této chvíle dále celní orgány musí definovat dovozy ze západní Sahary a tam není možné tedy ukládat nelegálně clo my jsme požádali celní orgány členských států, aby vynaložili nezbytné úsilí tam, kde mají opravené pochybnosti, že dovozce e, uplatňuje preferenční režim pro výrobky ze západní Sahary, využijí e, příslušná ustanovení v dohodě, aby spolupracovali se svými partnery v Maroku a požádali ověření a informace v souvislosti s původem toho výrobku. To umožní identifikovat příslušné zásilky bez narušení toku, tedy oprávněné, oprávněného zboží. A věříme, že dovozci se zdrží nárokování preferencí a rozumíme tomu, že informace o rozhodnutí soudu je zveřejněna a byla také předána asociaci dovozců. Spolu s celními orgány budeme informovat dovozce, abychom zamezili pochybením a zasadili se o uplatnění preferencí podle naší asociační dohody s Marokem. Kolegové také zdůraznili, že při naplnění rozsudku soudu musíme zachovat zájmy EU a naše politické vztahy v regionu. Právě jsem vysvětlil, že spolupráce s marockými orgány je důležitá pro celní orgány, aby mohly naplnit eh, rozhodnutí soudu v následujících měsících. A současně zamezili zbytečnému narušení našich obchodních vztahů s Marokem. Je také jasné, že spolupráce a jednání mezi Marokem a EU budou nezbytná pokud máme nalézt dlouhodobé řešení. Řešení, které upraví právní základ, který umožní Evropské unii uplatňovat celní preferenční režim pro území na západní Sahaře v zájmu místního obyvatelstva. Takže, jak Vincent již uvedl, spolu s ESVČ komise zkoumá možnosti takového rozšíření s cílem podniknout eh, přiměřenou iniciativu v budoucnosti, která založí příslušný právní základ. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pánové. A nyní se dostáváme k poslancům Evropského parlamentu. Kolegové, prozatím mám 14, 15 žádostí o slovo 16, 17. Další, další nabídky. 17 kolegů. Navrhuji dvě minuty pro každého. Budeme mít možnost potom eh, dát možnost všem, kteří mají zájem o to, promluvit a začneme místo předsedou. Pan Jiménez Parvat, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vztahy s Marokem jsou skutečně nezbytné pro Evropu, pro Evropskou unii a tím spíše pro nás, jakožto Španělé, kteří se na to díváme specifickým způsobem, zaručuje no, mír eh, a stabilitu v severní Africe. V posledních letech jsme eh, byli rádi, že tyto akce proběhly. Evropský soudní dvůr v prosinci vynesl tedy svůj rozsudek, ve kterém tedy uvádí, že zemědělská dohoda mezi EU a Marokem platí, ale uvádí, že to nemůž, neplatí pro západní Saharu z důvodu tohoto konfliktu, který se stále nepodařilo vyřešit. A mezinárodní právo říká, že toto území není tedy nedílnou součástí Maroka. Rozsudky jsou závazné pro všechny členské státy Evropské unie, ale nesmí to ohrožovat naše vztahy s Marokem. Ten rozsudek, který byl vynesen je platný a musíme nadále pracovat v rámci této zemědělské dohody a respektovat přitom mezinárodní právo. My jakožto Evropská unie musíme zavést nezbytné mechanismy k tomu, abychom dodrželi tento rozsudek a postupovali tak, abychom mohli vytvořit zónu prosperity v této oblasti. Západní Sahara a Maroko musí vytvořit určitý rámec, který by umožnil dosáhnout doho tak, aby mohli pokročit ku předu. Bylo tam mnoho různých konfliktů a je skutečně potřeba najít takzvané win-win řešení. Není to samozřejmě zřejmé, protože v Magrebu probíhá celá řada různých pnutí a různých konfliktů. Maroko však hraje zásadní roli pro rovnováhu v celém tomto regionu. Musíme nicméně také respektovat obyvatelstvo západní Sahary, které také musí mít možnost využívat svých zdrojů politické řešení eh, se musí eh, vytvořit a doufáme, že situace se co nejdříve znormalizuje a že vztahy s tímto regionem se tedy zlepší a normalizují. Děkuji. Come to the EPP group. Nyní eh, pan Milan Monza EPP. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zástupci ESVČ a zástupci komise. Já bych v podstatě pouze opakoval to, co jste už zaznělo v diskusi k této eh, otázce. Rozsudek Evropského soudního dvora z prosince zachovává platnou tuto zemědělskou dohodu a ruší rozhodnutí soudu z roku 2015. Rada eh, podala odvolání proti tomuto prvnímu rozsudku. Rád bych vyjádřil několik připomínek. Vztahy mezi Evropskou unii a Marokem jsou zcela zásadní a je potřeba opravdu rozvíjet tyto vztahy, protože Maroko je privilegovaný partner pro Evropskou unii. Otázka západní Sahary je tedy řešení musí projít eh, OSN a bilaterálními jednáními mezi frontou Polisario a Marokem a je samozřejmě potřeba respektovat jednotlivé rezoluce OSN. Parlament, Rada a komise musí postupovat tak, aby tyto problémy západní Sahary neměly negativní dopady na vztahy mezi Marokem a Evropskou unii, protože, jak říkám, Maroko je náš privilegovaný partner a vzpřátelená země. Tyto vztahy jsou velice důležité z obchodního hlediska, ale také z hlediska boje proti terorismu a šízení migračních toků. Maroko postupem eh, let a století postupem času se stalo takovým ostrůvkem stability zemí eh, reform, která eh, zajišťuje dodržování základních svobod. A to, co bych chtěl říci komisi a radě a ESVČ, aby pracovali dále na tom, aby se našla řešení těchto problémů za dodržování mezinárodních práv, ale aby se našel takový způsob, který by nenarušoval obchodní vztahy mezi Marokem a Evropskou unii. Nyní pan Párňo za SND. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl čtyři připomínky v té naší rozpravě. První věc, máme zde tedy rozsudek Evropského soudního dvora, který je složitý který vlastně určitým způsobem odsuzuje tedy Evropskou unii, Maroko, Front Polisario, která, které nebylo dáno Zapravdu, protože dohoda platí stále tak, jak byla uzavřena v roce 2012 a samozřejmě ne. Vztahuje se na území západní Sahary. O reakce na, nebo odpověď na tuto složitou situaci nemůže být zjednodušená nebo nějaká jednoduchá, jak už jsme viděli i ve slovech, které zde zazněly druhá připomínka, vývoj našich mezinárodních dohod s Marokem je možná tak, abychom udrželi tyto dohody a přitom zohlednili eh, rozsudek ESD. Uvedu mírový protokol, který byl schválený v roce 2013, který navrhuje zahrnutí Sahary. Je potřeba vytvořit právní systém, tak, aby toho mohlo využít obyvatel, místní obyvatelstvo. S trochou kreativity tedy by se mohlo dosáhnout dohody, která by umožnila eh, víc této slepé uličky a eh, udržet naše vynikající vztahy s Marokem za druhé. Ti, kteří by chtěli transformovat našich, náš parlament eh, v rámci OSN, tak ty varují pouze OSN může mít dlouhodobé udržitelné a trvalé řešení nic jiného by nepřineslo užitek místnímu obyvatelstvu a nepřispělo by k místní stabilitě, tedy potřeba vyhnout se nějakému politikaření. Účastnil jsem se tohoto, eh, tento víkend fora a vidíme, že poté, Eh, Sahara se nyní rozvíjí ve prospěch místního obyvatelstva, a to z ekonomického i sociálního hlediska, takže je potřeba toto zabezpečit a je to v našem straném zájmu. A je potřeba podívat se na to, jak můžeme jednat a eh, generální tajemník OSN tedy by měl být takovým zprostředkovatelem v následujících týdnech v těchto vztazích. Děkuji za ECR, pan e, přemísto předseda. As it has already been from... Jak už zdůraznilo několik kolegů, Maroko je naším velmi důležitým spolencem v našem sousedství, jak v oblasti obchodu, tak v oblasti bezpečnosti, eh, boje proti terorismu a v dalších oblastech. A proto je obrovsky důležité, abychom vyřešili tento problém spojený s tímto soudním rozsudkem. Na jedné straně samozřejmě eh, soudní rozsudek musíme brát vážně a konkrétně k němu přistupovat. Na druhou stranu je velmi dobře, že vidíme, že komise i vnější služba hledají pragmatické řešení, zejména tedy co se týče um, hledání nějakého konkrét, nějaké konkrétní dohody s marockými orgány ohledně uh, západní Sahary. My určitě neslibujeme, že uh, západní Sahara bude mít uh, horší obchodní vztahy. My prostě e, slibujeme zbytku Maroka e, trošku více. E, tento problém je určitě delikátní a je potřeba jeho řešení hledat na půdě OSN, nikoli ne v bilaterálních vztazích EU Maroka. Proto bych se chtěl připojit ke snaze komise a vnější služby, že jednak tedy potřebujeme respektovat tento soudní rozsudek, ale na druhou stranu musíme postupovat pragmaticky, tak aby to bylo dobré pro naše vztahy, tak pro obyvatelstvo západní Sahary. Děkuji za zelené. Má slovo nyní pan Buchner. Thank you. <clears throat> I have three questions. Děkuji, mám tři otázky. Zaprvé už se zmínili, že před eh, vyjednáváním s, tedy zmínili jste vyjednávání s lidmi z Polisaria ale soudní rozsudek jasně zmiňuje, kdo e, vlastně, jak jsou definováni partneři pro, e, pro takovéto vyjednávání. Takže můžete k tomu říct více? E, kromě toho tady hodně hovoříme o tom, že zapojíme západní Saharu do našich dohod, smluv. Já ale zdůraznuju otázku, co znamená západní Sahara? Znamená to obyvatelstvo, nebo lidé, kteří e, vlastně e, budují osady se e, ze, ze strany Maroka, nebo vlastně původní obyvatelstvo. Tady máme velké rozdíly, musíme to opravdu rozlišovat. Z těch předchozích komentářů mám takový dojem, že kolegové říkali, že je potřeba pokračovat. Ale přitom tam máme velké firmy, například z Maroka, které se usadily na území západní Sahary. Takže je velmi důležité tohleto rozlišovat a dát preference tomu původnímu obyvatelstvu západní Sahary. A moje třetí otázka se týká dovozu potravin. V Evropě můžeme dovážet pouze z jasně definovaných zemí. E, tam není zahrnuta západní Sahara. Takže jakékoliv, jakýkoliv dovoz z této oblasti jsou podle mého nelegální, tedy to je nelegální. Takže mě by zajímalo, co k tomu můžete říct. Děkuji. Děkuji. Jednu skupinu jsem přeskočil, takže teď má slovo ještě paní Dezanes. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům. Chtěla bych říct tři nebo čtyři velmi jednoduché věci. Nejprve domnívám se, že to hlavní cíl, abychom měli dobré vztahy mezi EU a Marokem. A tyto dobré vztahy to musí být nejprve politické a potom obchodní. Máme společné zájmy. Máme tedy společné zájmy v oblasti míru, bezpečnosti, boje proti terorismu máme společné zájmy v oblasti migrace a musíme v každém případě zachovat tyto vztahy. Myslím si, že to je naprosto zásadní. Druhá věc se týká obchodních vztahů. Samozřejmě, Žil Parňo to už řekl, nejsme zde na půdě OSN, takže zde nebudeme řešit otázku západní Sahary. Je potřeba, aby ten postup byl konkrétnější, tak aby byly věci možné. Hovořilo se zde o změně té zemědělské dohody. Chtěla bych o tom vědět více. A jakožto zpravodaj, co se týká geografických názvů, tak v rámci té zemědělské politiky jsme ve výboru INTA v polovině června hlasovali o otázce geografických názvů mezi EU a Maroko. Já bych chtěla vědět, jaké dopady může mít ta stávající situace. říká se, že potřebujeme konkrétní řešení. Vy jste hovořili o vhodném řešení o těch změnách. Já bych chtěla vědět, jaký je časový harmonogram podle vás a zda ta konkrétní řešení mají souhlas jednotlivých stran, samozřejmě Evropského parlamentu, ale zda také marocká strana je otevřena těmto řešením. Děkuji. Thank you. Now... Děkuji. Nyní paní Begin, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, naše hnutí pěti hvězd se staví poměrně kriticky k dopadu roka na země středomoří. Víme v mez, od prosince 2015 a ledna 2016 eh, marocká rajčata dovážená do Itálie významným vedla ke zhroucení cen v Itálii, což mělo velmi negativní dopady. Takže nyní si uvědomujeme, že víme, že tyto produkty neměly tedy být dováženy do Itálie, protože ta dohoda neplatí. Uh, Evropský soudní dvůr nebo jeho rozsudek uvádí, že dohoda neplatí pro region západní Sahary. Já nebudu se do, hovořit o detailech toho rozsudku nebo dohody, ale musíme se na to podívat, jak tomu je. Pokud ta dohoda neplatí, tak se musíme podívat na to, jaké jsou ty produkty pocházející z tohoto území, které se nemají eh, vyvážet. Údaje nejsou zcela přesné produkce Toma, na teda příklad na západní Sahaře se podle statistik mění od 0,07 až do skoro 100 Eh, výrobku, tedy z marockého území. Takže marocké dovozy pocházející ze západní Sahary musí být podrobněji přeskoumány. Já bych tedy chtěla vědět, jak tedy vlastně budeme bojovat, jaké, jak budeme přísněji kontrolovat eh, dovoz, dovozy a diverzifikovat etikety, abychom například používali různé kódy. Druhá otázka, pokud zemědělci a evropští rybáři utrpěli újmy na základě nelegálního dovozu, tak bychom měli ohodnotit tyto škody a naplánovat nějaké kompenzace. Takže bych se chtěla zeptat komise, zda má nějaké takovéto plány a zda provede nějaké odškodnění a kdy. Děkuji a nyní pan Borgesio. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Takže je jasné, že na začátku jsme měli stanovisko, které eh, je tedy bylo kritické ze strany těch, kteří zastupují zem, eh, producenty z Evropské unie. Ale ty údaje jsou poměrně nejasné a špatně srozumitelné a bylo by asi užitečné vysvětlit. Pokud jde o ty právní problémy uvedené v rozsudku, tak si myslím, že bychom se měli snažit pochopit, zda ten rozsudek zakazuje tedy importy produktů pocházejících ze západní Sahary nebo nikoliv, protože podle mého názoru to není zcela jasné. A v, v tomto rámci bych se chtěl zeptat, jaké budou tedy jaká přesně bude pozice Evropské unie k tomuto a jaké iniciativy bude a jaké právní tedy kroky bude Evropská unie podnikat. To je velice důležité k tomu, abychom mohli lépe eh, ohodnotit a lépe tedy pochopit, porozumět této dohodě s Marokem a jejímu dalšímu uplatňování. Potom je zde také problém právního statutu západní Sahary. Říká se zde, že nemá negativně ovlivnit eh, vztahy mezi EU a Marokem, protože to je oddělená zla, eh, od otázka, specifická. A, takže toto patří do působnosti OSN. Děkuji, nyní pan Zalafranka. Rád bych řekl, že tato e, zasedání jsou velmi užitečná. Soudní rozsudek e, poukazuje na to, že vlastně zde máme dva přístupy, střednědobý a dlouhodobý. Tady vlastně hovoříme o tom, jak e, si ponechat tradičního preferenčního partnera, ale zároveň jak také zachovat požadavky rozsudku. Pane předsedo, budu muset brzy odejít, ale musím mít na jiné zasedání, ale mm, Zajímalo by mě, jestli musíme modifikovat obchodní dohodu, zemědělskou dohodu, dohodu o <clears throat> pravidlech původu, země původu, musíme měnit nějaké směrnice a jak můžeme vyvážit tento proces, který určitě bude náročný a komplikovaný. Jak to můžeme udělat, aniž bychom zhoršili ty obchodní toky, které už eh, se hodně stenčily v posledním roce mezi Marokem a EU. Pokud, eh, pane předsedo, eh, budeme i nadále uplatňovat výhody systému JSP i pro západní Saharu, je to v souladu s, ustanoví, s ustanoveními eh, té všeobecné dohody s Marokem, anebo budeme potřebovat nějaký speciální režim, jako máme třeba s Moldavskem nebo s Ukrajinou? Nechci narušovat obchodní toky z Maroka do EU, to je velmi důležité, také chceme, ale zároveň pomoci území západní Sahary. Děkuji. Děkuji. Nyní za SAD paní Arina. Děkuji zopakuji dvě zásady, které již zazněly. Naše debata nesproblematizuje význam diplomatických vztahů, ekonomických, kulturních vztahů mezi EU a Marokem. Také není cílem vyřešit spor o statutu západní Sahary. Tento úkol náleží skutečně OSN. Náš úkol jako Evropského parlamentu je uvést do souladu obchodní praxi mezi EU a Marokem s rozhodnutím soudního dvora, kde je řečeno, je zamítnuto odvolání, to znamená, že dohoda může pokračovat, ale tato dohoda se nevztahuje na západní Saharu. Soud tedy potvrzuje zásadu vyloučení a status quo znamená, že zboží ze Sahary nemůže využívat preferenční režim. Otázka tedy je, jak můžeme rozpoznat původ tohoto zboží a jak vlastně organizovat kontrolu, pokud se budeme držet status quo. Komise navrhuje jiný přístup, tedy podle takzvané inkluze. A tato, toto zahrnutí nebo inkluze má podporu Maroka, což znamená změnit dohodu a komise si přála tedy novelizaci dohody, ale také žádá, aby platila zásada uznání a návratu pro tedy návratu určitých výhod pro obyvatelstva. Tedy je možné toto řešení založit, založené na zahrnutí také vlastně řeší otázku označování výrobků. Zásada vyloučení se týká dohody mezi USA a Marokem. Jak Spojené státy uplatňovaly tuto, tento přístup založený na vylučování a jak zacházely se zbožím ze západní Sahary? A poslední otázka, jak preventivně postupovat, pokud jde o změny. A v jaké lhutě budeme moci rozhodnout zde v parlamentu? Děkuji. Děkuji. A není paní Fotiga za EKR. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem eh, řečníkům za jejich prezentace a chci uvést, že Maroko je nejen zásadním partnerem pro EU, pokud jde o obchod, zejména v oblasti zemědělské, ale také v oblasti bezpečnostní, ale také se hrává významnou stabilizační úlohu v regionu. A nejenom kvůli kontroli, kontrole migračních toků, ale také díky eh, řešení situace, která vyvolává migraci v terénu a její působení Maroka zeměna směrem na jich je velmi pozitivní, ale musím uznat, že mám určité obavy týkající se rozhodnutí Evropského soudního dvora, protože z mého pohledu nepřímo se zabývá také otázkou jurisdikce Maroka na území západní Sahary a implicitně vlastně to je v působnosti OSN. A kladu si otázku, zda je možné eh, získat eh, znění toho rozhodnutí soudu, včetně odůvodnění a také stanovisko generálního advokáta Evropského soudního dvoru. Děkuji, paní Fotigo. Bylo mi řečeno, že to, ten rozsudek je online, je veřejný, takže by to nemělo být problematické. A nyní paní Valero. Děkuji. Když zde poslouchám, co zde bylo řečeno, tak mám z toho dojem, že Všichni zapomínají, že už je to velmi starý konflikt, kde jedna země, a to vlastně náš partner Maroko, obsadil určité území, a to západní Saharu. A my EU se vlastně zde stavíme na stranu okupanta místo toho, abychom se stavěli na stranu okupovaného území. A toto, myslím, stojí za zdůraznění, když si pročítám ty studie, které byly e, zveřejněné, tak vlastně všechno e, z toho vyplývá, že se stavíme na stranu okupanta, aniž bychom se snažili najít nějaké řešení. Ano, samozřejmě můžeme dále obchodovat s Marokem, ale nikoli tedy eh, pro produkty, které pocházejí ze západní Sahary. To by byla naprosto eh, absurdní situace, kdy vlastně jsme na straně okupanta a nikoli v toho okupovaného území. Jako bychom jsou zde vlastně určité možnosti řešení, které zde byly už také zmíněny, a to obyvatelstvo západní Sahary. Obyvatelstvo musí také být srozuměno s tím, že se nadále obchoduje s produkty ze západní Sahary. Hmm Maroko vlastně ilegálně obsadilo toto území a obyvatelstvo eh, z západní Sahary tedy hájí tedy ta fronta Polisario. Takže komise a členské státy by tedy měly jednat také se zástupci fronty Polisario. Otázka zní, zda také všechny členské státy se domnívají, že bychom měli postupovat tak, jak zde doporučuje ta studie. Je zde velmi je velmi absurdní, že se říká, ano, musíme být kreativní a najít určité řešení, aby je to, jako bychom chtěli vlastně stále pomáhat okupantům a zapomínali na to okupované území. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní Pan Castaldo za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Já jsem trochu překvapen, protože když poslouchám tu debatu z dneška, tak mám dojem, že se po nás chce, abychom se přizpůsobili našim do, dohodám a aby se realita přizpůsobila dohodám, ale ne naopak. Rozhodnutí soudu je jasné. Západní Sahara není součástí území Marockého království podle mezinárodního práva. Není to politická bitva, je to právní otázka. Nikdo nemůže spochybnit význam našich vztahů s Marokem z každého pohledu. Ale musíme vzít na vědomí, že jsme právním státem, Evropská unie je právním státem musí respektovat rozhodnutí soudního dvora. Dvě otázky. Označování zboží. Podle rozsudku je řečeno, v bodu 116, že jakákoliv výměna zemědělských produktů bez souhlasu sah- saharujského lidu je nelegální. A Maroko nemá právo vydávat certifikáty pro produkty z území západní Sahary, takže bychom se pohybovali mimo zákon. A také jsme nevyřešili otázku konečného příjemce. Problém ekonomického rozvoje je, že není ku prospěchu obyvatel západní e, Sahary, kteří jsou ve značné míře uprchlíky. Koncenzus, pokud jde o polisru, pokud je o bod 105 rozsudku, který odkazuje na rozhodnutí OSN, fronta Polisario zastupuje západní Saharu, takže jediné řešení, které je schudné, je vytvořit kontakt s frontou Polisario a nalézt řešení, které by bylo prospěšné pro obyvatelstvo západní Sahary. Jak řekla paní Begin, pokud jde o zemědělce a rybáře, bylo by třeba vzít v úvahu populaci západní Sahary, která byla poškozena a je třeba ji očkodnit a dát zaznít mezinárodnímu právu bude nutné uzavřít tento bod ve čtvrt na pět. A po poslancích chceme také slyšet zástupce komise, takže prosím kolegy o stručnost. Paní Rodrigo Spinero je další. Děkuji oběma předsedům, děkuji i zástupcům e SVČ a komise souhlasím s řadou výroků, které zde zazněly, zejména pokud jde o význam zachování dobrých vztahů mezi Evropskou unii a Marokem, je skutečně důležité nalézt právní řešení u tohoto problému a musíme také nalézt vyvážené řešení, které umožní chránit zájmy všech tří stran. Po tomto rozhodnutí soudu jsme v nové situaci. Vztahy se opírají o úctu dialog a zásadu konzultace na základě dohody. Mám otázku, co se týče současného stavu. Samozřejmě soudní rozhodnutí vylučuje obchodní vztahy mezi EU a západní Saharou z dohody s Marokem od této chvíle dál je třeba uplatňovat celní podmínky, které platí na mezinárodní úrovni. A kladu si otázku, jak je možné zaručit, že vývoz z zemědělských produktů, zejména produktů z oblasti ovoce a zeleniny, jak je možné zaručit, že produkty ze západní Sahary nebudou vstupovat do stejného preferenčního režimu, pokud nebudou označeny jako takové, jako produkty, které pocházejí z západní Sahary. Existují opatření, která nám, nám umožní zjistit, že rozhodnutí soudního dvora je dodržováno v současné době. A jak budeme informováni o celém postupu jednání, to je důležité aby to bylo transparentní vzhledem k významu tohoto tématu. Děkuji, pan Jurek. Děkuji, pane předsedo. Většina kolegů zdůraznila, že naše vztahy s Marokem jsou velmi důležité. Maroko tedy eh, sehrává velmi důležitou roli, co se týče stability a bezpečnosti v regionu, ale eh, také samozřejmě má důležité politické a hospodářské vztahy s EU. Mm, tyto vztahy jsou velmi důležité pro eh, samotnou stabilitu této země. A to bychom tedy neměli ohrožovat. Mm, rozsudek či rozhodnutí ESD je potřeba respektovat, ale zároveň je potřeba je implementovat takovým způsobem, abychom nepodkopávali zájmy eh, našich dlouhodobých partnerů. Řada kolegů zmínila problematický vývoj, vývoj v posledních 40 letech. Tady vlastně nejde pouze o mm, Front Polisario, ale i Eh, v podstatě konflikty, které, eh, do kterých vstupuje řada dalších eh, sousedních zemí. My přeci víme, že také naše bezpečnost byla otřesená vývojem v Libii proto není moudré eh, podkopávat stabilitu v jakékoliv zemi, která je naším partnerem a s níž máme dobré vztahy, jako je právě případ Maroka. To by tedy bylo kontraproduktivní a proti našemu zájmu. Děkuji eh, zástupcům Evropské eh, vnější služby protože oni tady opravdu aktivně hledají řešení. Chceme samozřejmě respektovat právní stát, ale zároveň nechceme podkopávat spolupráci. To je pro nás velmi důležité. Děkuji. Nyní paní Hautala, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Jenom taková stručná otázka. Takže eh, Evropská vnější eh, služba eh, chce postupovat. Možná bychom mohli v podstatě sehrát nějakou roli vyjednavače mezi eh, marockou vládou a zástupci Front Polisario. Eh, pan Valerio zmínil studii, která ale z našeho pohledu je velmi neprofesionální a nepodložená. Eh, předtím, než zveřejníme tuto studii, by bylo dobré, abychom ji právně přeskoumali. Dobře, k tomu se ještě za chvíli vrátím. E, posledním řečníkem je ještě pan Marcellesi. Miro, leer. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, e, je potřeba, abychom si důkladně přečetli ten e, rozsudek. Tam se nehovoří o nějaké každodenní zprávě. Ani tam nehovoří o výhodách pro místní obyvatele. Tam se pouze eh, hovoří o souhlasu obyvatelstva. Pokud hovoříme tedy o takovémto souhlasu, tak to znamená, že pokud s někým musíte hovořit, tak musíte hovořit s Polisario Front, pokud chcete tedy nějakou jasnou dohodu. Takže komise by tedy opravdu eh, měla naplánovat eh, takové, takové, takovouto schůzi ze zástupci Front Polisario. A ještě k eh, lodi Kýbej, která vlastně je to tedy rybářská loď, která možná pochází z výcho- ze západní Sahary, která byla zakotvena v Karibiku. A Každopádně tady tedy eh, nám říkají, že je potřeba uplatňovat tento rozsudek. Francie ale nic nedělá, nesmíme uplatňovat preferenční eh, cla pro produkty z západní Sahary. Takže co komise udělá pro to, aby pomohla členským státům eh, naplnit rozsudek soudu, protože členské státy nepostupují všechny stejně, nechovají se stejně jak tedy můžeme kontrolovat eh, ty produkty, které přichází ze západní Sahary nejrůznějšími cestami, eh, pozemními i um, přes moře i vzduchem. A taky o jakých uh, obnosech hovoříme vlastně za posledních třeba 16 let, když neoplatňujeme legislativu. Děkuji. Hmm, děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Nyní dám um, slovo našim třem řečníkům. Nejprve pan Pike, prosím. Děkuji mnohokrát mnohokrát děkuji také za všechny otázky a připomínky. Náš přístup je nastavit právní základ pro uplatňování preferenčních cel pro eh, výrobky ze západní Sahary. Tady vlastně nám jde tedy o oficiální formální no, novelizaci eh, té relevantní dohody. Eh, k tomu se vztahuje článek 218 smlouvy o fungování Evropské unie. Mm, to znamená, že rada tedy bude eh, informována o jakýchkoliv eh, změnách v těchto dohodách. Takže nejprve nás čeká konzultace se zaúčastněnými stranami, eh, výhody pro zaúčastněné strany a samozřejmě také udržitelnost. To jsou velmi komplexní, komplikované otázky, které ještě musíme přeskoumat společně s našimi protěžky. Bereme to samozřejmě velmi vážně, protože to ovlivní jak politickou, tak právní platnost našeho přístupu. Nám jde tedy o to, abychom měli přístup, který je politicky životaschopný a obhajitelný a zároveň obstojí v eh, právním přeskoumání. Musí se modifikovat ty eh, dohody o přidružení, možná, ale ne hned. Musíme počkat, až budeme mít eh, zase rozsudek o příslušném, v příslušném případu, který, jak už jsem zmiňoval, teprve musí rozhodnout. Takže vlastně pokud ten proces probíhá, tak ještě nemůžeme postoupit ku předu. O Eh, co se týče té zemědělské dohody. Eh, někteří poslanci zmiňovali také podobné případy, jako je třeba Moldavsko nebo Ukrajina, ale tento případ je opravdu velmi eh, unikátní a to z toho důvodu, že pro západní Saharu teď vlastně probíhá mírový proces na půdě OSN. Takže vlastně v tuto chvíli eh, západní Sahara není eh, nějakým, eh, není tedy uspořádáním, které by si samo vládlo. Jinak ten soud se nevyjadřuje úplně jasně k tomu, jak by měla probíhat ta konzultace takže vlastně e, ty, řekněme, schůzky s, e, pol, s Front Polisario nejsou definovány. Pouze vlastně je to zástupce, e, uznávaný partner v rámci toho mírového procesu na půdě OSN. A k bilaterálním vztahu mohu pouze říci, že je zřejmé, že nemůžeme revitalizovat ten vztah, pokud nalezneme eh, tedy řešení té regionální stability. Děkuji. Pan Jost. Opravdu velmi stručně, pane předsedo. Eh, ohledně těch produktů, eh, které jsou zmiňovány v těch obchodních dohodách o zemědělství západní eh, tedy Sahary. Vlastně tady jde o fosfáty zpracované ryby a rajčata. Ve chvíli, kdy tedy budeme eh, procházet ty pozměňovací návrhy, tu novelizaci těch dohod, nebudeme znovu otevírat tu debatu o um, ústupcích, které už vlastně, nebo pardon, o, o koncesích, ty tam zůstanou. Většina rajčat stejně nepochází ze západní Sahary, pochází se samotného tedy Maroka. Děkuji a v neposlední řadě pan Kastionakis. Děkuji. V tuto chvíli máme tedy situaci, kdy celní zpráva nemůže přijmout produkty, které pochází ze západní eh, Sahary a ty mají přitom poskytnut, eh, poskytnuto preferenční eh, přístup. A přitom tady nejde o zákaz dovozu, tady nejde o nějaké nelegální dovážení produktu do EU, tady vlastně jde o otázku, zda uplatňovat či nikoli ten preferenční postup. A co se týče třeba eh, toho, pokud tedy jsou naplňovány, samozřejmě otázka, zda jsou taky naplňovány ty fitosanitární požadavky. Takže otázka pro celní zprávu je, jak identifikovat eh, potenciální dohody, které eh, žádají o preferenční přístup. Proto vlastně potřebujeme spolupracovat s celními zprávami v jednotlivých zemích, abychom eh, je dobře informovali. Ale spolupráce s celními eh, úřady v Maroku je zásadně důležitá proto, abychom nalezli odpovědi na otázky, které máme a abychom zabránili narušení obchodu. Tohle jsou tedy otázky, které musíme prodiskutovat s marockými kolegy. Eh, potom vlastně otázka těch etiket se, netý, se nepojí s tím, zda eh, tam máme preference či nikoli. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Možná tedy už máme eh, trošku větší přehled o situaci, ale řešení ještě nikoli, takže debata bude pokračovat. Každopádně mnohokrát děkuji všem kolegům, děkuji třem řečníkům za to, že mezi nás přišli. Děkuji také výboru AFET za skvělou spolupráci a Nyní se s vámi Inta rozloučí a já vám přeji eh, dobré pokračování vašeho ehm, zasedání. Děkuji, eh, Bernde, i my za AFED eh, mnohokrát děkuji. Přejeme i vám úspěšné odpoledne a budeme pokračovat tedy v našem jednání výboru AFED. Takže je mi jasné, že asi polovina lidí v téhle místnosti Eh, spíše tedy cítí blíže eh, výboru INTA, takže asi odejdou. Prosím vás, odejděte. Pokud odcházíte, odejděte hned a povídat si můžete zase